good morning, everybody, and welcome to this... Dobré ráno všem. Je to poprvé, co náš výbor pro lidská práva eh, je v tomto zasedacím prostoru a chci ještě upozornit na to, že je dnes zajištěn také překlad do e, turečtiny na kanálu 6. E, všem přeji ještě jednou e, dobré ráno a chci tady především pozdravit paní Lejlu Zana, držitelku Sacharovovy ceny za rok 95. E, my jsme e, se domnívali, že to bude dobrá příležitost pohovořit o lidských právech a svobodě projevu v Turecku, ale nepochybně dojde i na řadu dalších otázek spojených s lidskými právy. Eh, Leila Zana. Ne, ještě promiňte, chci říct, že to není pouze eh, věc výboru pro lidská práva, ale také výbor pro eh, rovné příležitosti, pro otázky žen je začleněn do organizace tohoto setkání a také dále Eh, je to delegace pro styk s Tureckem, jejíž předsedkyně eh, Helen Flotter s námi dnes bohužel nemůže být, ale je zde místo předsedkyně této delegace, paní Kopa, a je také eh, přeji hezký den. Leila Zana je aktivistkou a také členkou parlamentu, poslankyní za jeho východní oblast. V 91. roce byla Leila Zana první kurdskou ženou, která byla zvolena do tureckého parlamentu a tam začala hovořit kurčtinou, což vedlo k jejímu okamžitému začení a uvěznění. Ve vězení strávila deset let za své eh, aktivistické postoje odsouzené tureckou vládou. Eh, Sacharovovu cenu obdržela v roce 95, ale teprve v roce 2004 po svém propuštění z tureckého vězení ji mohla osobně převzít. V červnu 2001 byla znovu zvolena do tureckého parlamentu. V posledních letech čelí celé řadě soudních žalob a eh, také eh, v květnu letošního roku byla paní Leila Zana odsouzena k desetiletému vězení za to, že údajně v roce 2007 a 2008 pronesla řadu takzvaně propagandistických projevů, včetně jednoho projevu v Evropském parlamentu. V současné době je chráněna poslaneckou imunitou. Chtěla bych nám všem připomenout, že náš předseda, pan Schulz, navštívil Turecko 11. června letošního roku a rovněž na, při zahájení e, plenárního zasedání ve Štrasburku žádal pro vás, paní Lejlo Zano, spravedlivý e, soudní proces. Takže ještě jednou vítejte e, zde v Evropském parlamentu. Chci ještě připomenout, že Turecko jako takové stále ještě čelí řadě velmi závažných výzev v oblasti ochrany lidských práv. To je stále v hledáčku našeho zájmu, rovněž v souvislosti s výroční zprávou o postupu Turecka na cestě k přistoupení Unie. Chci hned z kraje zdůraznit e, několik e, závažných soudních pří, které sledujeme sledujeme od října do prosince 2011 desítky spisovatelů, novinářů, akademiků a e, dalších veřejně činných osob bylo zatčeno. Eh, vzhledem k údajné příslušnosti k jakési teroristické sítě. Eh, mezi nimi například eh, Rajik Sarakulo, který byl propuštěn z vězení v dubnu 2012 a čeká na soudní řízení. Je zakladajícím členem Eh, Asociace pro lidská práva a také členem Mezinárodní organizace spisovatelů PEN Club. Eh, také profesor Bisra Ersani z Univerzity eh, Mahrad byl obviněn a hrozí mu víc jak 20 leté vězení. Jedná se tedy o paní Esrali, pardon. Já jsem ji osobně naštívila v istambulské věznici 9. března letošního roku a pochopila jsem to tak, že i když si nemůže svoji obhajobu s advokátem důkladně připravit, protože jí není známo úředně, z čeho je obviněna, tak eh, situaci zvládá. Je to velmi významná aktivistka a překladatelka. Dohromady se jedná o 193 aktivistů, jejich soudní proces začal 2. července letošního roku. My v Evropském parlamentu toto sledujeme s velkými obavami. Obáváme se eh, neobjektivních eh, postupů a budeme celou záležitost sledovat s velikým zájmem. Chci říci, že tady je ještě celá řada dalších obhájců lidských práv, odborářů a aktivistů, kteří čelí různým omezením a trestním obviněním. Já jsem tady vlastně spolupředsedající s paní Kopa a to mě připomíná, že e, na jednom zasedání Evropského parlamentu jsme také přivítali feministku e, Pínu Salik, Eh, která je feministkou, socioložkou a aktivistkou, eh, která stále ještě eh, čelí hrozbě doživotního vězení za čin, ze kterého byla již dvakrát osvobozena, takže to ještě dodávám jako další informaci. A domnívám se, že bych samozřejmě mohla pokračovat dál s celou řadou dalších případů, konkrétně proti odborovým vůdcům a tak dále. Rovněž sledujeme velice zblízka probíhající reformu justice a e, vytváření ústavy a doufáme, že to všechno povede k pozitivním změnám. Evropská komise také prosazuje novou pozitivní agendu, aby e, se do přístupových hovorů dostali, e, dostala nový Eh, nová síla, nov, a aby bylo tedy zvýšeno úsilí eh, v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Takže takto asi vypadá ten základní rámec eh, toho, co sledujeme ve vztahu k Turecku. A teď už bych ráda dala slovo panu Michailovi Gustafsonovi, předsedovi výboru pro otázky žen, aby také stručně uvedl naše dnešní zasedání. Swedish. A já budu mluvit švédsky. Děkuji. Především bych chtěl vřele přivítat Lilu Zanávou na tomto zasedání. Mám obrovskou radost, že jste přijala naše pozvání a budete se účastnit našeho zasedání. A mám také velkou radost, že je to zasedání společné já jsem zde jako předseda svého výboru. A máme tady ještě další členy výboru pro rovnost pohlaví. A samozřejmě také výboru pro lidská práva. A také členy meziparlamentního výboru pro EU a Turecko. Mám opravdu radost, že je to smíšené zasedání a že jste mohla přijet. Co se týče našeho výboru, výboru pro rovnost pohlaví, my pozorně sledujeme vývoj v Turecku a všechno, co souvisí s právy žen a všechno, co souvisí s rovností pohlaví. Turecko je samozřejmě kandidátskou zemí, chce vstoupit do Evropské unie a proto je to zvlášť relevantní a je to pro nás zajímavé a chceme sledovat vývoj v Turecku. Možná bych měla říct, že náš výbor vyslal delegaci do Turecka, a to v únoru tohoto roku, v únoru 2012. Také jsme přijali zprávu vyhlídky pro ženy v Turecku v roce 2012, tak se ta zpráva jmenuje. Jsme si vědomi toho, že došlo k určitému vývoji z hlediska politiky v oblasti pohlaví, nicméně já bych řekl, že legislativa nebyla rovnoměrně implementována ve všech oblastech. Já si nejsem jistý, jestli se všechny tyto věci rozšířily do celé země, takže mi připadá, že toho ještě zbývá hodně udělat v této konkrétní oblasti. Rovnost je samozřejmě otázka lidských práv, je nedílnou součástí lidských práv. Já jsem si jistý, že členové pro vás budou mít nejrůznější otázky, členové výboru pro rovnost pohlaví. Nicméně já jsem chtěla rovnou využít této příležitosti a položit vám rovnou tři otázky, jestli mohu, paní Zanalová. Za prvé, rád bych znal váš názor na to, že v Turecku je do politiky zapojených velice málo žen. Obecně řečeno máte v politice velice nízké zastoupení žen. Myslíte si také, že je tady nějaký rozdíl mezi kurdskou populací a tureckou populací v tomto ohledu? Za druhé, násilí, které vychází z pohlaví a násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách. To je problém pro Turecko, je to problém pro Evropu jako takovou. Platí nová legislativa, která byla nedávno schválena. Legislativa, která má chránit rodiny a která má zabránit násilí. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že budete mít dobré výsledky? Myslíte si, že implementace legislativy bude jednoduchá? A třetí a poslední otázka. Myslíte, že byste nás mohla informovat o tom, jak vypadají teď v Turecku diskuze, které se týkají práva na potrat? Já mám na mysli sociální a reproduktivní práva, neboli ta debata o potratu. Několik informací. To jsou tři oblasti, o který bych se rád dozvěděl víc. Těším se na diskuzi a také na další otázky ostatních členů. Děkuji. Děkuji, pane Gustavsone. A nyní paní Kopa za delegaci pro Turecko. Děkuji, paní Lochbílerová. Naše debata dnes se týká svobody vyjadřování a práv žen v Turecku. My jsme měli 14. června příležitost ve výboru pro rovnost pohlaví diskutovat s novým tureckým ministrem. Já si myslím, že pro tento výbor je dnes výjimečný den, protože tady máme jako hlavního řečníka Leilu Zanávou, držitelku Sacharovovy ceny, která je symbolem pokračujícího boje za lidská práva, za svobodu projevu, která byla uvězněna, trpěla nejednou jménem kurdského lidu. Leila Zanahová nedávno předložila plán, který se týká Kurdů. Aby se urychlilo urovnání této otázky. Nedávno se setkala s premiérem, to můžeme považovat za pokrok, dokonce byla připravená veřejně ho uznat jako další krok na cestě k řešení sporu, na řešení konfliktu. A mimo jiné usiluje o mír tím, že se snaží uznat, jak vypadá realita, snaží se o jistou integritu. Z toho se můžeme všichni poučit. Snaží se o vstřícnost vůči druhé straně v zájmu mírového urovnání konfliktu, přestože pochází z řad lidu, který má důvod být zahořklý. Dámy a pánové, paní Lejna Zanová je hlas, který se snaží o realistický přístup jménem své komunity. A to zachází dál než ocenění nebo uznání, kterého si dostalo. Je to žena, se kterou je třeba počítat, žena, která se snaží o politickou a morální podporu, protože pokaždé, když podporujeme lidi, jako je Leila Zanová, tak investujeme do míru. Pokud je někdo ochotný být druhému vstříc, navzdory svým zkušenostem, Leila Zanová vystupuje za svobody projevu, za práva svého národa a chce mluvit o míru, chce jednat o míru a proto bychom mi měli dnes pozorně naslouchat. A proto by i Turecká republika měla naslouchat, protože pokud přijde o důvěru Kurdů, nepřijde jenom o důvěru v jednu osobu, ale přijdou o důvěru v diplomaci a politickou angažovanost. A paní Zanová je nejenom důležitá jako člověk, ale také jako symbol. Vážení kolegové, kurdská komunita není prostě menšinou, která se nachází na určitém území v Turecku. Dnes žije v Istanbulu víc Kurdů. A Kurdové mají nejrůznější přesvědčení, jsou mezi nimi chudí i bohatí, profesionálové, obchodníci, podnikatelé i rolníci. Žijí v komplexní realitě. Otevřená konfrontace si žádá nějaké řešení. Víme, že pír je, mír je složitější než válka. A proto lidé musí uznat komplexnost a jsou ochotní pracovat na komplexním řešení zájmu demokratického státu na základě uznání a respektování lidských práv. Není to snadná cesta, není to nějaká cesta, která by vedla ke slávě, nicméně je to cesta, kterou si paní Zanová zvolila a těmito slovy chci ještě jednou poděkovat za to, že je tu mezi námi. Thank you, Madame Kopa. Děkuji, paní Kopa. A nyní bych ráda předala slovo Lile Zanové. A tak abych vás ráda vřele přivítala ještě jednou i za sebe osobně jsem velice ráda, že vás mezi námi vidím. Když jsem byla mladá, když jsem byla studentka, tak jsem se připojila do kampaně za osvobození Lady Zanové. Já myslím, že jste byla deset let ve vězení a my jsme se všichni dobrovolně přihlásili, že půjdeme aspoň na jeden den dobrovolně do vězení. A teď jste tady a je to skvělé. Takže se těšíme, až se vás vyslechneme. divanda oturan bütün hemcinslerimi teşekkür ederken mütefiklerine de teşekkür ediyorum. Dobrý den, chci tady všechny přivítat, přivítat řečníky zde za předsednickým stolem i vás, eh, kolegyně a kolegové, pod výbor pro eh, lidská práva výbor pro rovné postavení žen. Vy všichni jestli těmi, které e, dnes ráda zdravím. Chci s vámi hovořit o tom, co se odehrává v Turecku a v Kurdistánu. Chci s vámi hovořit o ženách a dětech, e, které jsou často ve vězení, o diskriminaci, e, které jsou ženy oběťmi postupně. Nejprve eh, lidská práva. Lidská práva eh, to je něco, co nelze obejít, je to otázka důstojnosti člověka. Eh, lidská práva jsou nad devší analýzou politické či sociální oblasti. Jde o boj jménem těch, kteří jsou eh, utlačováni. Je to univerzální boj, je to boj nevyhnutelný proto, aby se člověk mohl dále rozvíjet a vyvíjet. Hovoříme o eh, podmínkách životních, o podmínkách pracovních, eh, hovoříme o politicích, o těch, kteří jsou utlačováni. A to je všechno proto, že tady zbývá ještě obrovské množství práce v oblasti boje za lidská práva, za e, svobody. A to je také důvod, proč dnes musíme e, zajistit, aby náš hlas byl slyšet ještě více než v minulosti. A právě e, v tomto duchu eh, jsem sem přijela a chci vás pozdravit, eh, vás všechny. Bohužel vám musím říct jednu věc. V tom světě, ve kterém dnes žijeme, v Turecku, v Kurdistánu, dochází k eh, velice četným projevům ne, Eh, dodržování lidských práv, projevům diskriminace na základě třídní příslušnosti, rasové příslušnosti, eh, pohlaví a tak dále. Víme, že dnes v Turecku je svoboda projevou stále problematickou záležitostí. Je tady celá řada právních a administrativních překážek. Novínaři, spisovatelé, odboráři, politici, akademici, studenti, poslanci, místní zastupitelé stále ještě zažívají tento problém. Jsou e, e, neustále předmětem nejrůznějších e, podnětů eh, a na základě policejních protokolů se lidé často dostávají do vazby, následně jsou uvězňováni a eh, v těch vazebních věznicích a ve věznicích v Turecku dochází k dalším problémům. Tak tomu bylo včera, tak tomu je i dnes. V eh, minulém měsíci došlo v jedné vazební věznici ve městě Dufa k takové revoltě, 13 lidí přitom země, e, zemřelo e, v Adaně, Kerebu a dalších e, městech následovaly podobné vzpoury, které byly velmi tvrdě potlačovány. V Durfě v roce 2010 jeden vězeň se sebe upálil, v roce 2011 skupina vězňů v této věznici spustila požár a to je všechno také otázka otázkou eh, kapacity těch věznic. Věznice v Durfě eh, je kapacita 300 osob, eh, v den revolty jich tam však bylo víc jak tisíc a minister spravedlnosti v tomto směru přiznal jednu velmi, velmi záhadnou, závažnou věc. V dnešní době jedna třetina všech uvězněných je vlastně uvězněných na základě příkazu k vazebnímu uvěznění. Nejsou to vězni, kteří by si odpakávali svůj již soudem vyměřený trest. Celá řada soudních eh, procesů teprve probíhá a v tomto směru eh, dochází i k sledování celé záležitosti. Konkrétně eh, si i parlament uvědomuje prostřednictvím svých speciálních výborů, že jsou věznice výrazně přelidněné. Máme víc jak 130 tisíc osob ve vazebních eh, věznicích a ve regulérních věznicích oproti 80 eh, tisícům eh, kapacity. 9 tisíc z těch 130 tisíc jsou lidé, kteří jsou předmětem trestního stíhání vzhledem k nějakým materiálním trestným činům. Ostatní jsou jiného druhu. V těch věznicích jsou velice špatné podmínky, ti zadržovaní nemají právo na zdravotní prohlídky, nemají právo na komunikaci s vnějším světem, jsou to prostě společné velmi záporné podmínky, které se často projevují i různým sexuálním obtěžováním, agresí a mladí, mladiství, kterých je kolem 2500, tím trpí nejvíce. Zhruba pět tisíc jsou ženy a tyto ženy nemají často možnost o svých problémech dávat zprávu. Zhruba 300 žen eh, v tureckých věznicích žije za eh, dmy věznic se svými dětmi ve věku 0 až 6 let a tyto ženy nemají prakticky žádný přístup k nějakým e, službám či pomoci. Dochází k řadě diskriminačních kroků, některé z těchto žen mají velice závažné zdravotní problémy, e, rakovinu prsu, rakovinu dělohy, nemají možnost e, žádné zdravotnické péče. Pak je tady ještě otázka gynekologických Eh, prohlídek, eh, které probíhají za účasti vězeňských dozorců eh, mužů a ženy jsou při těchto prohlídkách vždy ještě v želízkách. Chci říct, že tady vlastně pořád ještě překon, přežívá určitá tradice té vojenské chunty z roku 47 v Diyarbater, v Mabak a v Metris, to jsou města, v jejich věznicích v 80. letech došlo k řadě e, velmi ostrých masakrů, které vlastně dnes probíhají e, stejně. Ti, kteří činí všechna tato příkoří, nejsou vůbec poháněni k odpovědnosti. E, to jsou delikty, které jsou vždy předmětem polehčujících Eh, podmín, polešujících okolností a jsou odpouštěny. Eh, v roce 96 došlo k velkému masakru eh, v jedné věznici, kde byli zase všichni ti aktivní účastníci buď osvobozeni hned či později. Pak je tady ještě otázka vazební věznice v Dorfě. Došlo k události, e, e, která byla ve sdělovacích prostředcích známá jako otázka e, dětí házejících kameny a teď vlastně tyto děti jsou předmětem zákona proti terorismu. Jsou to děti od 12 do 17 let, které jsou předmětem nejrůznějších Eh, nej, nejrůznějších útlaků. Eh, ve věznici v Pozante jsou eh, také často vězněni, tam se nacházejí ve stejných celách jako dospělí a samozřejmě jsou předmětem různých útoků, včetně sexuálních. A toto všechno se veřejné obvinění postupně dozvídá, nicméně ti, kteří jsou obvinováni z těchto činů, se vždy ze situaci dostanou. Děti, které byly následně osvobozeny, eh, eh, učinili prohlášení eh, u agentury IRA, ovšem následujícího dne byli příslušní novináři zatčeni a ty děti, které učinili toto prohlášení tisku, byly znova uvězněny změny. Je tedy třeba je e, zajistit jejich e, co nejrychlejší svobodu a přísluš e, a mm, dále si myslím, že je třeba, aby vězeňský systém byl transparentní a by mohl být kontrolovatelný. Turecko podepsalo úmluvu proti mučení, je rovněž třeba, aby uvedlo v účinnost protokol, který nebyl zatím ještě podepsán a od roku 74 je tedy e, platná obecná amnestie v určitých případech, která by měla být znovu uvedena e, v platnost. A e, dále chci říct, že tady celá řada mezinárodních a dalších umluv a paktů, které nejsou vůbec respektovány. Například v kurčtině není e, žádný e, adekvátní překlad e, slova znásilnění či sexuální agrese. Nicméně my jsme se u nás bohužel na vlastní kůži dozvěděli, co toto znamená. Nicméně ti, kteří se dopouštějí těchto činů, nejsou nikdy poháněni k odpovědnosti a mladé dívky, ženy, které jsou obětmi těchto krutých činů, Eh, se nedočkali toho, aby jejich agresoři byli odsouzeni. A je třeba, aby jsme si uvědomili, že všechny oběti tak eh, cítí naprostou eh, bezmoc. Veřejné mínění zná Eh, také soudní proces, eh, který je známý pod eh, výrazem NC. Je to případ mladé dívky, která byla znásilněna 26 osobami po pozdním soudním líčení. Nakonec eh, to vypadalo, že příslušní agresoři budou odsouzeni, ale kasační soud prohlásil, že tady byly polehčující podmínky, že ta 13-letá eh, dívka eh, souhlasila, že si velmi dobře uvědomovala, k čemu dochází a že tedy tady došlo k polehčujícím podmínkám a to se vztahovalo následně na všechny ty agresory. Dnes se hovoří o reformním legislativním balíčku, hovoří se o tom, že by se speciální soudy měly změnit, že by se měl změnit jejich statut, ale to nebude vůbec stačit, protože je třeba zajistit, aby eh, tady zmizely ty černé díry, ta prázdná místa, je eh, třeba zajistit základní, zásadní změny v justičním systému Turecka. Tady jde o určité všeobecné hodnoty, každý Každý národ by měl například mít právo volně si zvolit, svobodně si zvolit svého e, vůdce. Ahdula Modžovan, e, náš e, kurdský představitel, je teď v, na samoce v vězení. Je třeba, aby tento muž měl možnost se aktivně zúčastnit dialogu a k tomu potřebujeme také Evropskou unii. Když hovoříme o období, kdy ještě Odžalon Eh, byl na svobodě tak eh, musím připojit, eh, že tehdy byl připraven k dialogu, ale Evropa to neumožnila a tím učinila historickou chybu. To totiž oddálilo eh, dialog, oddálilo řešení problému. Jde o Evropu, o moudrý kontinent. My potřebujeme, aby Evropa byla mnohem aktivnější při řešení tohoto problému a je třeba zajistit, aby proces dialogu skutečně započal. Já mám pocit, že to neustále musím opakovat jak to také ukazuje situace v Turecku. Ostatně turecká společnost je teď připravena, aby Jolan byl také e, součástí e, dělby moci, ale moc musí učinit ten první krok. Lidská práva nemohou být oddělená od e, sociální reality či historických procesů. V Turecku máme stále určité problémy, problémy rovnosti mezi muži a ženami, mezi zástupci práci ze strany mužů a žen ve veřejných orgánech. Ženy v tomto směru učinily velký krok kupředu, ale ta situace stále ještě není ideální. Násilí stále pokračuje, instituce, státní instituce nejsou dost silné. Podle toho, co jsme se dozvěděli ze sdělovacích prostředků, tak v minulém měsíci, v červnu, muži v Turecku zem, zabili sedm žen a jednu dívku, zranili devět žen, agresivně se projevovaly vůči osmi ženám, e, pronásledovali e, dvanáct žen a e, většinou tedy je to tak, že těch osm žen bylo manželkami, bylo zabito svými muži, čtyři z toho ve svých domovech, ostatní v, na pracovištích. V prvních šesti měsících roku 2012 bylo zabito 72 žen 116 žen bylo předmětem eh, sexuálních útoků a tak dále bych mohla pokračovat. Minister spravedlnosti tyto všechny skutečnosti akceptuje. Od roku 2002 do roku 2009 eh, došlo o zvýšení o 1049 eh, co se týče násilí na ženách. Ženy mají před sebou ještě v Turecku obrovskou cestu, než si budou rovny s muži a situace kurdských žen je ještě horší, ty jsou předmětem ještě dalších diskriminačních eh, opatření. Eh, je tady otázka na silné eh, migrace, chudoby, prekarity. Ženy e, z Kurdistánu se ještě méně podílí na e, trhu práce, jsou hůř placeny, aby mohly e, mít právo na zdravotní, na zdravotní prohlídky, tak musí hovořit turecky. Pokud mluví kurdsky, tak se prostě jim nedaří dostat se k těm veškerým službám. Kurdské ženy často potřebují, aby s nimi šli jejich muži a sloužili sloužili jim jako tlumočníci, takže eh, muži tím vykonávají ještě větší míru kontroly nad svými ženami. Eh, často je tomu tak, že pod jednou střechou se hovoří dvěma jazyky, eh, ženy hovoří kurdsky, turecky rozumí, ale neumějí turecky hovořit. U dětí je tomu zase obráceně, to také vede k dalším problémům. Přesto všechno kurdské ženy se účastní politického života, účastní se místního života. Aktivní účast žen je velmi důležitá v rámci kurdského hnutí a kurdské hnutí otevřelo nové možnosti pro kurdské ženy, aby se mohly cítit nezávislé jako ženy požívající tedy stejná práva jako muži. Přes tento velký vývoj máme před sebou obrovskou cestu v Turecku směrem k plnému užívání lidských práv. Je třeba věci přímo měnit, je třeba přímo měnit systém, je třeba přímo měnit struktury, je nutné si uvědomovat potřeby žen, co se týče organizace a také zajistit, aby ženy byly zastoupeny ve všech úrovních eh, rozhodovacích procesů. Je především zapotřebí udělat maximum pro to, aby se eh, v turecké vládě objevilo místo pro ministerstvo pro otázky žen. A pak je tady ještě jedna otázka, otázka eh, ne vy, Eh, nevyšetřených eh, vražd. Je to nějakých 17 eh, 500 nevyšetřených vražd v Turecku přes všechno úsilí, které bylo v posledních letech Eh, realizováno. Eh, je tady nějakých 253 hromadných eh, hrobů, ve kterých spočívají těla stovky obětí. Je nutné tyto neobjasněné vraždy také objasnit, tak aby Turecko se mohlo tedy vyrovnat se svou nedávnou minulostí. Mohl bych třeba hovořit o masakru v Robovský, je to před šesti měsíci, co k němu došlo. F-16 turecké armády e, z, zabili 34 mladých Kurdů, dětí e, a e, nedošlo k žádnému vyšetření, vše bylo utotláno, nikdo se o tomto vlastně nedozvěděl, nicméně přesto jsme se o pár hodin později dozvěděli, víme, kdo byl odpovědný, ale i přesto nedošlo k žádnému oficiálnímu prohlášení ani do dneška. Navíc byli obviněni ti, kteří byli zavražděni. Nikdo vlastně přesně neví, kdo, přes, kdo zatím stál a e, vše nasvědčuje tomu, že se e, vládní síly snaží toto znovu ututlat e, je třeba, aby to údajné vyšetřování E, bylo vedeno skutečně transparentním způsobem, aby se o tom dozvědělo veřejné mínění. Evropská unie by měla e, do tohoto regionu vyslat oficiální delegaci. V současné době je v Turecku několik takových iniciativ, rovněž v Kurdistánu, které bojují za lidská práva. Je třeba e, jejich práci více vyzdvihnout. Mám tady ještě jednu záležitost. Jak nám historie ukázala, žádná válka nemůže trvat věčně. Je totiž třeba hovořit o řešení, která by vyhovovala jedním i druhým a proto je zapotřebí dialogu. Proto je zapotřebí určitého vyjednávacího prostoru, a e, musím říct, že současná situace v Turecku neumožňuje takovýto dialog vést. Myslím si, že e, Turecko by se mělo vrátit do těch e, univerzálních kritérií Evropské unie. E, tady nejde o nějakou hospodářskou pomoc. Turecko potřebuje demokracii, lidská práva, svobody a dlouhodobý mír. Evropská unie se na tomto podílela, měla by se na tom podílet i do budoucna. Je třeba reaktivovat tento proces, aby byl skutečně živoucí. To je to, co od Evropské unie potřebujeme. My umíme být realisty, nechceme žádat nemožné, budeme i nadále pracovat tímto směrem. Chci vám poděkovat a ještě jednou poděkovat všem, kteří sedí zde za předsednickým stolem. Děkuji.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 just um, to <laughs> brief you about how we... Já bych vám možná řekla, jak jsme na tom zprávě žen nebo s politikou rovnosti pohlaví v Evropské unii a v tomto parlamentu. My máme 22 výborů, protože vy jste mluvila o ženách v politice v Turecku. Chtěla bych vám jen krátce říct, že tady v Evropském parlamentu máme 34,8 žen, průměr v Evropské unii je 25 A z 22 výborů máme 10 předsedkyň ve výborech. Takže já myslím, že i my jsme pod 50 A teď tady mám několik dalších žádostí o slovo a chtěla bych vás požádat, abyste opravdu byli struční. Paní Krace. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že toto je výjimečný okamžik pro parlamentní výbory a pro poslance Evropského parlamentu. To, že tady máme držitelku Sacharovovy ceny, paní Zanaovou, velice si ceníme této výměny názoru s vámi, to jistě chápete. A chtěla bych říct, že zřízení sítě nositelů Sacharovovy ceny nám dá příležitost organizovat různé akce, abychom v tomto dialogu pokračovali a abychom se dozvěděli víc o vaší činnosti, aby nás to také obohatilo, ale chceme vám také poskytnout jakousi platformu, abyste mohli přispívat k ochraně lidských práv ve světě za využití svých zkušeností. Já jsem pozorně sledovala vaše vystoupení a viděla jsem, že jsou tady jisté právní mezery v oblasti lidských práv v legislativě v Turecku, ale máme tady určité vyhlídky. A některé věci jsou znepokojivé. Co se týče práv žen, víte o zprávě Evropského parlamentu o situaci žen v Turecku? Máte k tomu nějaké postřehy na základě vašich zkušeností, protože to by nám opravdu pomohlo. Mohli bychom udělat něco podobného znovu, mohli bychom stejnou zprávu zpracovat i v příštím roce. Setkala jste se s naší zpravodajkou? Vyměnili jste se názor na věc, aby bylo možné promítnout tyto názory do naší zprávy a do našeho usnesení? To je moje první otázka. A druhá otázka. V parlamentu organizované společnosti, v organizované občanské společnosti je v Turecku určitá struktura. Probíhají nějaké diskuze o možnosti jak si posílit nebo aktualizovat lidská práva obecně, nejenom práva žen, s výhledem na členství Turecka v Evropské unii? Účastníte se nějaké diskusní skupiny? Aby bylo možné přizpůsobit se AKY Evropské unie? Aby se Turecko mohlo přizpůsobit AKY Evropské unie? Probíhá nějaká diskuze v Tureckém národním schromáštění? Přihlíží se k tomu v parlamentním dialogu? neboli jak přes Evropskou unii přizpůsobit legislativu těmto velkým výzvám? Jak udělat něco pro demokracii v Turecku? Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Kraca. Není paní Peržia. Madame Peržia. Excusez-moi, Madame la Présidente. Paní předsedkyně, já bych chtěla také poděkovat za to, že paní Leila Zanahová zde eh, dnes s námi je. Jsou to zásadní hodnoty, hodnoty eh, lidských práv, eh, hodnoty demokracie a při jejich prosazování zde vždy mm, u nás najdete podporu. Vy jste ve svém úvodním projevu jasně eh, řekla, jaká je situace a co je třeba dělat. Zdůraznila jste nutnost eh, jednat eh, zapotřebí je politické vůle. Nechcete žádná provizorní opatření. A já se ptám, zdali tady je politická vůle, která by vedla k dlouhodobým řešením situace žen. Za druhé, vy jste na té institucionální úrovni hovořila o potížích, které existují, o nedostacích korupcích, eh, které eh, se objevují v justiční eh, praxi, v celém systému justice, v oddalování procesů. Chci také vědět, zdali tady již zazněly tresty vůči těm, kteří se dopouštějí násilí na ženách. Je tedy třeba, aby všechny osoby, které byly obětmi násilí, viděly, že tady existuje spravedlnost, že justiční systém funguje efektivně. Také jste hovořila o tom, že je zapotřebí, aby ženy ženy byly uvnitř institucí lépe zastoupeny. Já se ptám velmi jednoduše. Ptám se, co eh, se dá říct, o postavení žen v těch rozhodujících e, funkcích, tam, kde se v hospodářské a politické sféře přijímají rozhodnutí. Hovořila jste o tom, že je zapotřebí, aby tedy existovalo v Turecku ministerstvo pro otázky žen. Já budu teď trošičku osobnější. Vždy se obávám, když se vytváří ministerstva pro ženy, e, tak e, vlastně e, se obávám, že dojde k situacím, které již e, známe z určitých zemí, například v Africe existují ministerstva pro ženy v řadě států a ta situace se spíš zhoršuje, ženy se uzavírají do e, své sféry a tak trochu se stigmatizuje jejich boj. Pak je tady ještě jedna věc v oblasti ochrany lidských práv, jaká konkrétní opatření se dějí pro to, aby se zlepšila zlepšovaly střednědobě a dlouhodobě eh, situace eh, žen a dětí a vůči tomu násilí, které je na nich pácháno, co je třeba ještě eh, a možno dělat, kromě toho podpisu dodatečného protokolu, tak jak jste o tom hovořila. Ještě jednou vám chci poblahopřát paní Lejlo Zanaová za to, co děláte a znovu vám opakovat, že máte moji veškerou podporu a účast. Děkuji, paní Gabriel, a teď baroness Rutford. Thank you very much, uh, um, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já velice vítám skutečnost, že máme slyšení s paní Lejlou Zánovou a znovu se s ní můžeme setkat. A rádi bychom ji povzbudili v tom, aby dál pokračovala v boji za lidská práva, práva žen, práva kurdů. Dělá to na nás ohromný dojem. A samozřejmě máme vždycky radost z toho, že ji vidíme i když samozřejmě nemáme vždy radost z toho, co nám musí říkat. Já myslím, že jste nám vykreslila způsob, jak ty věci do sebe zapadají, jak eh, malou svobodu mají kurdové, jak to vypadá s otázkou jazykovou, jak to vypadá se zatýkáním bezsoudních procesů, jak to vypadá se situací dětí, a s těmi příšernými podmínkami ve vězení. Já vím, že tento parlament to všechno sleduje už řadu let. Nicméně já myslím, že váš popis, který je nesmírně realistický, by nás měl přimět k tomu, abychom pokračovali a abychom všechny tyto věci dál sledovali v naší činnosti. Především jsem se chtěla zeptat, já se nevzpomínám, jak jste to přesně říkala, ale dost mě překvapilo, když jste říkala zhruba asi to, že začlenění nebo aktivní účast Abdula Očilana v politické debatě a pokus o politické řešení kurdského problému by turecká společnost uvítala nebo přijala. To mě překvapilo, protože vím, že on se stal jakýmsi démonem. A překvapuje mě, že něco takového říkáte a pokud to tak je, bez ohledu na to, co si člověk myslí o PKK a o tom, že je na seznamu teroristů, je zjevné, že je symbolem a vzorem pro spoustu Kurdů. Na rozdíl od jiných konfliktních situací. Je potřeba najít nějaký způsob, jak vést politický dialog a najít pro něj nějakou roli. A já doufám, že tady jsou určité vyhlídky. Děkuji. Paní baronko Latvordová. Yo creo que estamos todos encantados de la presencia de... Mně připadá, že jsme opravdu všichni nadšení, že tady mezi námi paní Leila Zanová. My máme dlouhou historii vztahů, solidarity a já bych rád ještě dodal následující poznámku. Mně připadá, že se všichni shodneme na takové té obecné tendenci z hlediska politických reakcí. Podívejme se na situaci v Turecku. Není to jenom situace, která sebou přináší řadu závažných problémů. Je to i nesmírně komplexní situace. A projevuje se řada různých tendencí a ne všechny se ubírají stejným směrem. Například 24. května Leila Zanaová byla odsouzena k deseti letům vězení za nepřítomnosti. Máme tady určitou úlohu kasačního soudu v tomto ohledu. Byl, byl vynesen rozsudek a měsíc na to jste se setkala s ministrem, s zástupcem vlády. Takže ta situace je opravdu vysoce komplexní, alespoň tak to vidím já. A rád bych vám položil následující otázku. Myslíte si, že toto je symbolický akt? Mohl by to být začátek něčeho nového? To, že jste měla ten rozhovor? když se podíváme na tisk, když se podíváme na to, co se v něm uvádí. Já nevím, jestli to znamená, že můžeme udržovat při životě naději. Myslíte si, že je to jakási známka naděje? Já chápu, že to bylo určitou polemiku. Lidé o tom mluvili. Lidé mluvili o obsahu, o implementaci. Možná, že byste nám to mohla trošku osvětlit. Jak tu situaci vidíte vy? Protože je to situace opravdu komplexní. Jaké tendence můžeme očekávat, jaké trendy můžeme očekávat, když se podíváme na kurdskou stranu a tureckou stranu? Co nás čeká? Probíhá tady jakýsi embryonický proces, je tady zárodek nějakého procesu, který by mohl vést k tomu, že ustane, ustanou boje, složíme zbraně a nastoupí dialog a došlo k uznání občanských práv a sociálních práv Kurdu. Můžete nám říct, co si o tom myslíte? Děkuji. A já mám také ještě jednu stročnou otázku. Vy jste velice podrobně popsala situaci ve věznicích, situaci politických i jiných vězňů. A mně připadá, že když se na tu situaci díváme, je to klasický úkol pro nějakou instituci, která se zabývá lidskými právy. Nedávno byl v Turecku přijat zákon, kterým se má zřídit takovýto institut nebo takováto instituce pro lidská práva po dlouhotrvající kritice ze strany nevládních organizací, národních i mezinárodních, ve vztahu k návrhu tohoto zákona. Ten zákon se trošičku vylepšil a Turecko teď ten zákon přijalo. Co byste k tomu řekla? Jak to vypadá se zřízením tohoto Národního institutu pro lidská práva? A já si vzpomínám, ještě než vám dám slovo, paní Lejlozanová, vy jste říkala na začátku, že Evropská unie by toho měla udělat víc na podporu politického řešení konfliktu mírového procesu. A já bych také ráda krátce předala slovo It Down z EAS. A také vás musím požádat o stručnost, protože já předpokládám, že EU se Turecku věnuje hodně v různých oblastech, nicméně zaměřte se prosím jenom na jednu, dvě věci, velmi stručně. A potom, když se budete přát, Lino Zanová, můžete se k tomu také vyjádřit. Prosím. Pan Down. Nebo paní Down? Pan Down. Yes, thank you, Madam Chair. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Paní Domak tady bohužel nemůže dnes být. Takže vyjádření dostanete písemně. Dobře, v tom případě slibuji, že požádám o písemnou reakci, kterou by mohla potom předat Lejle Zanalve, abyste dostali aktuální podrobnou informaci. Když to bude písemně, budeme mít to všechno k dispozici, máme na to dost času, uvidíme podrobně, jak to teď vypadá. A pokud vím, eh, nebo co jsem slyšela, zazněly tady zajímavé otázky a připomínky, některé se překrývaly. Možná, že byste to mohla tak trošku seskupit, protože už máme 20 minut zkus, takže musíme být struční, prosím. tabii aslında ısrarla üzerinde durmamız ve skutečnosti musíme se hlavně soustředit na mechanismus eh, fungování justice. Spravedlnost je zcela zásadní záležitostí a společnosti, kde spravedlnost nevládne, nemohou eh, hovořit o rovnosti mezi muži a ženami, o rovnosti mezi občany. Pak je všechno zmatečné. Mechanismus eh, justice v Turecku nefunguje, existují tady určitá legislativní aranžma, ale při uplatňování legislativních norem jsou výklady soudců různé a soudci jsou navíc velice pomalí, což samozřejmě samozřejmě znemožňuje, eh, aby ten proces eh, fungoval. Lidé jsou ve vazebních věznicích třeba pět let, eh, nenásledují soudní řízení, takže mechanismus justice prostě nefunguje. Pomalá justice není justicí. Dnes je tomu v Turecku tak, že justice nefunguje. A nejenom e, co se týče vztahu mezi občanem a státem, ale také v rámci e, rodinné pospolitosti e, v rodinném prostředí. Pojem justice prostě není zcela uplatňován a k tomu se pojí řada problémů. V roce 1997 jsem byla ve vězení a přijela nějaká švédská delegace a ptala se, co můžeme pro vás udělat. A já jim na to řekla, naši evropští přátelé, E, musí e, zajistit, aby naši policisté, četníci, soudci byli vzděláváni v duchu e, univerzálních hodnot. Celá řada těchto možností se otevřela v Turecku a v jednu chvíli to bylo skutečně efektivní v roce, od roku 99 do roku 2003-2004 e, byla zaznamenána určitá vlna uvolnění e, společnosti. Policisté již nebyli lidi na ulicích. E, v oblasti dodržování lidských práv to začalo být pozitivní. Ale od roku 2009 se situace ostře změnila a začala se podobat té předchozí takže e, začaly e, být věci blokovány a celý ten systém se zadrhl. A to je třeba napravit. E, změny v legislativě byly provedeny, ale justice nefunguje, soudci věci nerozumí, soudci nevykládají právo spravedlivě, takže justice prostě není účinná a nefunguje. Změny v legislativě nestačí. Je třeba změnit systém, změnit mentality. Jistě my potřebujeme ty nové zákony, potřebujeme ty změny, ale nemůžeme postupovat po malých krocích. Je třeba, aby se změnila celá ústava. A nebude postačovat ani toto. Je třeba, aby se systém e, celý změnil. Když se díváme na systém, tak tady vlastně je v celém tureckém systému pouze jeden jazyk. V dnešním době, v 21. století, když vidíme, jak se společnost všude vyvíjí, tak tento systém prostě nebude moci reagovat na všechny problémy. Dnes se rovněž hovoří o prezidentském systému ve vztahu k Turecku. Pokud prezidentský systém věci může vyřešit, proč ne? My v Turecku můžeme rozhodnout pro prezidentský systém, či případně se vyslovit pro německý model, protože centrální model se stal něčím, co nás dusí i jmenování na těch nejnižších úrovních se odehrávají e, pouze se souhlasem nejvyšší moci. E, to vše se teď diskutuje, hovoří se o poloprezidentském systému, o prezidentském systému a všechny tyto diskuze nakonec nějak dopadnou. V oblasti justice e, tedy mohu říct toto ve vztahu k dětem. Děti by neměly být posílány do vazebních věznic, do eh, vězení, měly by být eh, eh, posílány do nějakých příslušných ústavů. Pokud hodí kamenem po tanku, tak by neměly se odsnout ve vězení kámen proti tanku. Pokud e, stát e, chce za tohle dítě odsoudit, tak v tom systému je něco špatně. Děti prostě by neměly e, být posílány do vězení a jako žena jako matka nemohu přijmout, aby dítě bylo ve vězení. Pokud má být nějaké dítě uvěz, zatčeno či vedeno nějakým způsobem eh, k potrestání, tak to musí být v přijatelných podmínkách. A teď eh, ke kurdskému vůdci eh, Abdželanovi. Každá společnost myslí na svou budoucnost, na své další směřování. To je platné i pro státy, i pro společnosti. Pokud je dnes společnost znepokojená v Turecku pokud se hovoří o životě, o přežití mladých, pokud se hovoří o e, konfrontaci mezi národy, tak proč pokračovat e, Eh, určitým směrem. Lidé si přece teď kladou určité otázky. Lidé už nechtějí, aby mladí dále umírali. Veřejné mínění v Turecku chce, aby ti, kteří jsou v čele země, našli nějaká řešení. Tak se věci mají v současné době prostřednictvím diskuzí, které v Turecku probíhají. To takto eh, také je dáváno najevo. Společnost uvažuje o životě, uvažuje o životě svých dětí eh, na eh, nenávist se může eh, vrhnout jiným směrem, může případně zmizet a to je všechno důvod, proč se turecká společnost změnila. Eh, u Kurdů dnes zaznamenáváme toto. Víc jak tři a půl milionu osob Eh, prostě přijalo Abdulana jako svého vlastního vedoucího představitele. Více jak 3 miliony osob to oficiálně podepsalo a celá řada dalších eh, otevřeně eh, svou příslušnost k němu nedeklarovala, ale jsou tomu příznivě nakloněni. Já jsem to ve svém textu také řekla. Každý národ má právo na to si vybrat svého vedoucího představitele. Nikdo se vůči tomu nemůže postavit. Každý národ má to toto právo. A pojem nezávislého poslance, jak eh, jste tady naznačili. To je určitý handicap systému. Jsem poslankyní, ale nemohu být členkou politickou, politické strany. Je to určitý kontrast. Když jsme vytvořili v roce 2004 DTP, tak jsem měla zákaz výkonu politické funkce. My jsme eh, založili DTP, ale já jsem se nemohla odstnout mezi zakladajícími členy, protože jsem měla zákaz eh, výkonu politické činnosti minulosti. Když bylo DTP uzavřeno, tak já jsem byla vybrána jako poslankyně Národního schromáž, schromáždění a toto, tato nominace byla jedním z důvodů, proč eh, byl DTP eh, zakázán. Ano, jsem poslankyní za svůj národ, jsem uvnitř eh, parlamentu, ale nemohu být členkou žádné politické strany, vůči tomu se staví politické překážky. Hovoříte o boji proti terorismu, boji proti zákonu o terorismu. Je třeba, aby se tento zákon změnil, je třeba, aby tento zákon zmizel, dokud ten tady nebude učiněna určitá eh, učiněny určité kroky v tomto směru, tak se nepohneme z místa. Je třeba prostě tyto věci vyčistit. Je třeba, aby tady eh, byla zahájena zdravá diskuze, eh, volná diskuze. Myslím, že máme asi trochu problém s časem. Kolik ho mám ještě k dispozici? Pět minut. Takže vyčistit tu cestu, odstranit překážky. Zákon proti terorismu, KCK, to se musí změnit, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat, aby tady mohl existovat jakýsi rámec dialogu. Samozřejmě, že ústava sama o sobě to nevyřeší. Ústava bude prvním krokem. Je třeba především změnit mentality lidí. Je třeba zajistit, aby ústava byla přijata, aby ji e, lidé pochopili. Je třeba, aby ti, kteří budou uplatňovat e, jednotlivé položky toho tohoto systému tomu dobře rozuměli. Exekutiva je důležitá. Občané musí také zodpovědně přistupovat ke svým právům a jejich uplatňování. Pouhá změna ústavy sama o sobě nestačí. A teď ještě vztah k ženám. Především v té hospodářské oblasti ženy by se měly stát ekonomickou silou. Do té doby, než budou mít ženy určitou hospodářskou váhu, Eh, tak z hlediska mužů budou stále pokračovat eh, ve své roli prosebníc eh, a tedy opravdu jde o určitou kulturní sociální změnu. Ta neproběhne do té doby, než přestane tedy muž dominovat v té ekonomické oblasti. Žena má stále ještě druhotnou roli, neurčuje běh věcí. A také v oblasti politického rozhodování ženy by měly mít možnost prostě se najít v té politické reprezentaci. Mají tady svou roli muži, ale ještě zásadnější roli mají ženy. Je třeba větší solidarity mezinárodními a mezinárodními organizacemi a v rámci vzdělávání je zapotřebí, aby tady eh, byly přijaty aktivní eh, kroky pro to, aby se ženy eh, prostě vypořádaly s těmito překážkami. V Evropě na počátku 20. století proběhla řada pozitivních kroků v tomto ohledu, ale dnes v Turecku, především v Kurdistánu, který je, který je prostě nedostatečně rozvinutou oblastí, je zapotřebí, aby se žena a její místo e, posunuli. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Jakmile e, jenom vyjádříte svůj názor, tak e, je především z hlediska mužů ta reakce naprosto nepřiměřená a to všechno vede k tomu, že se věci zatím neřeší a přitom řešit musí. Žena jako lidská bytost, jako politická síla musí být více přítomná a proto je zapotřebí, aby získala svoji hospodářskou nezávislost a pak také eh, získala své místo v politickém životě. Proto je zapotřebí, aby se ženy více, sta, aby se tedy dělalo více pro vzdělávání a osvětu žen. Navíc už asi čas nemám. Všechny vás eh, zdravím, všichni jste mě poslouchali velice pozorně a trpělivě. Možná, že jsem nedokázala reagovat na všechny vaše podněty a otázky. Učinila jsem, co bylo v mých silách a děkuji vám všem za projevy solidarity, které jste tady vyjádřili. Chceme stále víc, chceme stále něco jiného, stále stále pokračujeme v tomto boji, chceme získat ještě lepší výsledky. Ještě jednou všem díky.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 Děkuji paní Hasan za tyto informace. A nyní velmi krátce předám slovo zástupci EAS, neboli Evropské služby pro vnější činnost, abyste nám řekli, co v tomto ohledu děláte. Děkuji, paní předsedkyně. To skutečně není příliš radostný obrázek, my teď můžeme potvrdit tuto informaci, ale samozřejmě se na to ještě podíváme. My situaci přímo na místě chápeme tak, že se zdá, že se to trošku uklidnilo. Napětí mezi oběma komunitami zůstává samozřejmě, takže hrozí, že opět vypukne nějaké násilí. Oficiální údaje udávají, že 19 tisíc osob je teď bezdomova, 10 tisíc jsou buddhisté, 18 tisíc muslimských obyvatel jsou teď v klášterech a v dočasných příbytcích. Pokud víme, tak vláda poskytuje přístřežky, potraviny a základní zdravotní péči. Aktivně žádá o mezinárodní pomoc, přístup nevládní, mezinárodní nevládní organizací a OSN byl do jisté míry obnoven, ale z bezpečnostních důvodů není možné plně tyto organizace opět zapojit. A pokud víme, deset pracovníků organizace Médecins Sans Frontier a UHNCR byli zatčeni a zůstávají dál ve věznici a čeká se na právní proces. A další věc, kterou musíme zohlednit, je rozšířená představa o tom, že mezinárodní podpora nepoměrně zvýhodňovala muslimské obyvatelstvo a vzhledem k nedávným násilným událostem to vede k nepřátelskému přístupu pro ty, kdo poskytují zahraniční pomoc i pro místní pracovníky. My jsme o této věci mluvili včera dopoledne v Napidu přímo s ministrem, kdo to má na starosti, ministrem pro otázky hranic. A bylo nám řečeno, že samotný prezident přes pracovně nebo nejvíc postaveného pracovníka pro otázky spravedlnosti trval na řádném procesu pro ty zatčené pracovníky bez nějakého nežádoucího politického ovlivňování, to nám aspoň bylo řečeno. Humanitární úřad OSN e a další pracovníci se nedávno zúčastnili návštěvy přímo v terénu, aby posoudili situaci z první ruky. Kolega z Evropské komise vám k tomu za chvíli něco řekne. A já bych chtěl říct, že od roku 2001 Evropská unie hodně podporuje eh, operace ve státě Rakhin. Týká se to například vody, kanalizace, školství a tak dále. Ten projekt má být ve prospěch nebo ku prospěchu obou komunit, ale stále přetrvává e, takový určitý dojem, že tato pomoc je předpojatá. Děkuji. Děkuji. A vidím, že je tady také úřadující ředitel pro operace, pan Kišinsky. Chcete k tomu něco dodat? ale buďte prosím struční. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Protože opravdu nemáme čas, chtěl bych jenom zhrnout, co už říkal kolega z, eh, ze služby pro vnější činnost. Generální ředitelství ECO jako dárce v Myanmaru působí už řadu let A velká část naší pomoci byla určena právě státu Rakan, takže tam máme velkou operaci, velké operace pro obě skupiny, pro obě etnické skupiny. Události z nedávné doby nás velmi znepokojují. Myslím, že tu otázku musíme řešit dlouhodobě. A když se podíváme na události z poslední doby, na to, co se týká nás přímo, je třeba zajistit, že ti, kdo teď potřebují pomoc, koho se dotklo násilí, kdo přišel v důsledku násilí o domov nebo jiným způsobem utrpěl, je naprosto zásadní, aby se všem těmto lidem dostalo základní humanitární pomoci. Naši partneři, kteří obvykle ve státě Rakán pracují, jsou připraveni tuto pomoc poskytnout. My za naše generální ředitelství jsme připraveni poskytnout nezbytné finanční prostředky. Ale výzva, před kterou teď stojíme my a naši partneři, spočívá v tom, že přístup do státu Rakán je velmi omezený v důsledku toho násilí. A není to jen otázka toho, jak získat příslušné cestovní povolení, aby se tam vůbec dalo jet. Je tady taková nepřátelská atmosféra ve vztahu k humanitární komunitě, mezinárodní komunitě, a to je velmi znepokojivé a znamená to, že pro naše partnery je velice těžké tu pomoc poskytovat. A proto vyzýváme úřady, aby situaci vyřešili tak, aby bylo možné ze strany Evropské komise poskytnout humanitární pomoc, která je naléhavě nutná. Už máme určitá hodnocení, určité odhady, protože teď máme omezený přístup, ale musíme to hodně vyhodnotit, zvlášť ve vzdálených oblastech. O těch v podstatě nemáme vůbec žádné informace, nevíme, co se tam děje. Víme, že tam, kde situace byla vyhodnocena, ukazuje se, že z hlediska výživy je situace znepokojivá, lidé jsou podvyživení, to bylo zjištěno, ale naši partneři nemohou nic dělat, kvůli tomu omezenému přístupu. A další věc, na kterou chci poukázat, je také to, že někteří z národních pracovníků, kteří pracují s UNHCR a dalšími partnery, jsou pořád ještě zadržení. Naší komisařka paní Georgieva, která byla minulý týden v Japonsku na konferenci, měla možnost sejít se s ministrem zahraničí Myanmaru a v tomto rozhovoru mluvila i o přístupu, ale také žádala o vysvětlení úřadů toho zatčení celého, celé, celé řady pracovníků. A ještě jedno slovo, nebo pár slov k Bangladeši. My nemáme žádné informace z nedávné doby o tom, že by tam přišli další žadatelé o azyl nebo uprchlíci z Myanmaru. Nicméně Chtěl bych dnes říct, že i na straně Bangladéše začíná být humanitární přístup velký, velmi problematický. Máme tam pár partnerů, kteří pracují na, s našimi prostředky. Máme asi 30 tisíc nedokumentovaných uprchlíků z Myanmaru. Pracují tam ve velice obtížných podmínkách a my bychom chtěli vyzvat bangladešské úřady, aby jim dali nezbytná povolení my patříme k několika z mála dárců. Pokud budeme muset odejít z místa, kde se věnují těmto prchlíkům bez dokumentace, tak ti lidé budou zůstanou naprosto bez pomoci a z humanitárního hlediska by to byla velmi dramatická situace. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a teď se ptám, zdali někdo z poslankyň či poslanců si chce vzít slovo, není tomu tak. Takže e, vy ještě chcete hovořit, pane velvyslanče. Děkuji vám při této příležitosti za to, že jste e, přišel a tím také projevil zájem o naší činnost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím abych dodržel e, ty tři minuty, které mi byly vyměřeny. Stávající situace eh, vznikla následně po třech eh, událostech v květnu. Eh, tři mladí muži 28. května kradli a zabili e, buddhistickou ženu. E, následně byl zraněn e, buddhistický mnich a pak ještě zabito deset muslimských mužů. To jsou události, ke kterým došlo. Postupně se také 70 osob odstlo ve smrtelných eh, masakrech. Eh, dál se tyto masakry ještě eh, projevily v několika buddhistických klášterech. 11. června prezident prohlásil, že lidé musí, občané musí spolupracovat s vládou, aby byla zajištěna stabilita a pokoj. Vláda postavila 80 devět různých táborů v šesti oblastech, které jsou nejvíce zasaženy nepokoji a e, náboženské organizace, politické strany a členy občanské společnosti a starší e, v obcích vyzval ke spolupráci. E, to vše přivítalo mezinárodní společenství 13. 14. června. Pan Fiči Nabe, který je zvláštním poradcem generálního tajemníka OSN, naštívil s delegací tyto oblasti, vyslechl všechny zúčastněné strany. Eh, nakonec eh, byl v táborech i návštěvou předseda parlamentu, který s místními orgány při této příležitosti probíral otázky eh, nepoko- spojené s nepokoji a s nutností znovu nastolit vládu práva. Bangladešský eh, minister zahraničních věcí 2. července navštívil také eh, naši zemi a příležitost byla využita pro eh, hledání řešení těchto událostí a záležitostí mezi dvěma sousedními státy. Borma je paní předsedkyně zemí, která zaznamenává obrovské množství nejrůznějších náboženských směrů, které vedle sebe celou řadu let mírovým způsobem spolužijí. Nicméně toto je situace, která eh, ukazuje na sociální a kulturní rozdílnosti a také na eh, to, že je třeba vyvodit eh, určité závěry z těchto událostí, z tohoto utrpení a je třeba zabraňovat takovýmto nepokojům. Eh, parlament chce také přispět svým konáním k eh, prosazování práva a, eh, a prosazováním zájmu našeho lidu. Jistě chceme, aby všichni obyvatelé Bormy se stali lidmi, kteří žijí v míru, prosperitě a kteří se mohou těšit z mírového vývoje ve své zemi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pan pane velvyslanče, a teď se ptám delegace z Bangladeše, zda si chce vzít také slovo. Prosím, pane Šarže Dafer, prosím vás, abyste dodržel vymezený čas. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji jménem našeho velvyslanectví. Chci poděkovat podvýboru pro lidská práva a Evropskému parlamentu za zájem o tyto záležitosti. Tady bych chtěl zmínit, že vláda Bangladeše sleduje vývoj v státu Rakany v Barně s velikým zájmem a velice lituje ztrát na lidských životech a ztrátách na majetku. My doufáme, že všechny tyto záležitosti budou řešeny smysluplným způsobem a že ve státu Rakany opět zavládne mír a stabilita. Přesto že Bangladeš není smluvní stranou e, e, příslušné úmluvy z roku 59 ani následného e, protokolu. Poskytujeme lidu Rahinga všechny možnosti pomoci v nouzové situaci tito lidé dostávají potravu, léky a základní potřeby. Jsou motivováni k tomu, aby se navrátili zpátky do vlasti. Doufáme, že Eh, s orgány prosazující právo a vláda eh, Burmy eh, budou jednat tak, aby uprchlíci získali opět jistotu a vrátili se zpátky do vlasti. Bylo také řečeno mým kolegou, že došlo nedávno ke konzultacím počátkem července mezi našimi představiteli vládními a náš náměstek ministra zahraničí v tomto směru poskytl určité záruky. My doufáme, že se všichni uprchlíci budou moci bezpečně a důstojně vrátit do své vlasti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já myslím, že teď už jsme si vyslechli nejrůznější zúčastněné. Já doufám, že jednotlivé činnosti to, co dělá OSN, to, co dělá EAS, i to, co je v Barmě, v Bangladeši, že to všechno se vylepší na základě interakce i s úředníky v Barmě a v Myanmaru, abychom byli schopni bezprostředně okamžitě pomoct, abychom zabránili trvání této situace. I z dlouhodobého hlediska je to velice složitá záležitost. Pane velvyslanče, vy jste říkal, že Parlament teď zasedá, pokud vím, je tady jeden poslanec, alespoň když jsme byli v Myanmaru, poslanec, který je z, nebo patří ke komunitě Rehinga. A já myslím, že každý, kdo bydlí v Myanmaru, alespoň z lovodového hlediska, nebo i v jiném státě, má určitá lidská práva, má práva jako občana. Já myslím, že z dlouhodobého hlediska bychom se na to mohli podívat. protože když je do občanem, tak má také určitá práva. Paní Hasan, vy jste říkala, že si uvědomujete, že teď nás čeká letní přestávka, ale já myslím, že když se podívám na kolegy eh, z výboru pro lidská práva, já myslím, že to neznamená, že nebudeme trvat na našich požadavcích, můžeme to předat písemně zvláštnímu zástupci Myanmaru, abychom také zjistili, jak to vypadá, abychom také podpořili, co dělají ostatní kde, příslušné generální ředitelství. Takže vám všem děkuji za to, že jste přišli, že se zaměřujete na tuto otázku, protože ta situace pro obyvatele přímo na místě je opravdu strašlivá. A teď vám jen chci sdělit, že z tohoto zasedání se stane eh, neveřejná schůze rozšířeného předsednictva.